Jde tady o e, zločiny poškozující přírodu, trestnou činnost poškozující divokou přírodu. Nejprve dám slovo e, autorovi otázky na pět minut panu Gerbrandimu, prosím. Děkuji, e, pane předsedo. Já už jsem asi dva roky šokován těmi čísly,

Například v případě nosorožců, počty vybitých nosorožců dramaticky vzrostly. Od roku 2010 eh, bylo eh, uloveno už přes 300 nosorožců a tento, toto pytláctví, tento ilegální lov slonů eh, neustále sílí. 40 tisíc slonů ročně je uloveno nelegálně, což je značné procento celkové populace a jde tu i o hady a další plazy a dokonce i rostliny. A eh, ty, ty, ta příroda je tedy zcela splundrována. A nejhorší eh, je potom eh, to, že zvyšující se životní úroveň v jihovýchodní Asii také vede ke zvyšování e, tohoto nelegálního lovu e, až o 15 miliard, miliard dolarů ročně, což je potom čtvrtý největší tok ilegálního obchodu hned po drogách, padělaném zboží a obchody s lidmi tak hned na, čtvrté, na čtvrté příčce e, je pytláctví. Takže Myslím si, že ten evropský akční plán, který eh, připlavila komise, eh, je eh, dobrý. V podstatě jsme tedy dosáhli dohody s Čínou na boji proti pytláctví, nicméně to ani zdaleka nestačí, což je právě zohledněno ve strategii Evropské unie. Pytláctví opět exponenciálně roste. 300 eh, nosorožců v roce 2009 a letošním roce už jsou to 2000. A organizace jako je eh, Europol a eh, Interpol Eh, také eh, potírají celou řadu dalších činností, takže eh, závěr pro nás je z toho naprosto jasný. Pokud nepodnikneme něco radikálního a rychlého, abychom zastavili toto pytláctví, tak brzy už nezůstane na zemi žádný zástupce některých nejtypičtějších živočišných druhů na zemi. A právě proto eh, chci položit tuto ústní otázku s usnesením. Také proto, že Evropa tady hraje zásadní roli. Nehovoříme pouze o Africe a Ázii a já hned řeknu proč. Eh, za prvé tu máme velice silnou morální povinnost eh, bojovat proti těmto, tomuto masivnímu vraždění zvířat. To je důležitý fakt. A za druhé, bohužel naše členské státy se podílí na tomto obchodu, eh, jakožto transitní státy nebo cílové státy. Například v roce 2012 v Nizozemsku bylo 600 eh, kilogramů eh, pásovců propašováno do země. A také stovky eh, mořských koníků a dalších ohrožených druhů. A nedělá se prakticky nic v tomto ohledu a já bych byl velice rád, kdyby komise se účastnila aktivněji. A za třetí, eh, zločiny na divoké přírodě mají obrovský sociální dopad a ta nekoordinovanost způsobuje, že jde o poměrně atraktivní oblast zločinnosti, jako jsou například drogy. My musíme vynakládat miliony na boj proti této zločinnosti a myslím si, že komise by měla spolupracovat s členskými státy na jejich vlastních akčních plánech, které by měly být specifické a ambiciózní. Eh, jak už jsem říkal, tak eh, členské státy musí rozšířit kapacity, které vynakládají na eh, vyšetřování a potírání této činnosti, protože i při současných trestech eh, těm pytlákům prochází příliš mnoho. My musíme eh, tento eh, zločin proti přírodě vnímat jako organizovaný zločin, přesně tak, jako je obchod s drogami a další odvětví organizovaného zločinu. Měli bychom mu přisoudit mnohem vyšší prioritu. Potřebujeme speciální jednotku Europolu, speciální oddělení, které by se tímto zabývalo. Musíme využívat eh, evropskou obchodní politiku k boji proti eh, pytláctví a navázat eh, to na naši rozvojovou pomoc, kde musíme začlenit ustanovení, kterým navážeme pomoc na boji proti těmto zločinům. Je také zapotřebí založit svěřenecký fond, který by chránil eh, určité oblasti. A pane předsedo, poslední bod. Eh, k čemu my jsme jakožto politici, pokud jenom přihlížíme tomu, jak je devastována příroda? A eh, její nejkrásnější flora a fauna mizí. A to proto, že lidé z toho těží miliardy. E, to bychom byli potom úplně k ničemu. E, doufám, že rok 2014 nebude pouze rokem, kdy budeme o zločinu proti přírodě mluvit, ale také, kdy proti ním konečně něco podnikneme. Já vyzývám e, komisi, aby spolupracovala s parlamentem na, to, na nějakém ambiciozním programu v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A nyní ve jméno komise dovolte, abych nejprve mezi námi přivítal pana komisaře Potočníka a máte také slovo ve jménu komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážní poslanci, vážné poslankyně, za prvé bych chtěl poděkovat panu Gerbrandimu a všem poslancům Evropského parlamentu. Jsem skutečně vděčný za vaši iniciativu upozornit na pašování tedy živočichů Svět eh, čelí obrovskému nárůstu pašování zvířat. Stalo se to nejziskovnější trestnou činností na celosté úrovni. Ohrožuje přežití některých druhů, poškozuje biodiverzitu a podrývá to rozvoj a stabilitu celou, celé řady zemí a začneme řešit tento problém úspěšně pouze, pokud dojde ke společnému mezinárodnímu úsilí týkajících se zdrojů, tranzitu a zemí určení. Evropská unie již určitou dobu k tomu směřuje, jak na domácí půdě, tak také skrze CITES, skrze mezinárodní umluvu, která reguluje obchodování s ohroženými druhy. Využívám této příležitosti, abych vás informoval o tom, že komise nedávno předložila návrh, aby Evropská unie se stala plnohodnotnou stranou umluvy CITES. A věřím, že parlament před volbami ještě dá k tomu souhlas. Také vznášíme otázku, co se týká pašování živočichů v naší bilaterální spolupráci podepsané dohody o spolupráci. Jsem podepsal dohodu v tomto smyslu s čínskými partnery a také podporujeme snahu CITESu. A 31 států Afriky, co se týče slonů. V prosinci jsme oznámili 12,3 milionů euro na projekt MyCase kdy se snažíme o minimalizaci zabíjení slonů. Bude se to týkat eh, schopnosti rychlé reakce, hlídkování a omezování obchodování se slony a s dalšími ohroženými druhy. Ale musíme čelit také tomu, že trendy jdou proti nám. Poptávka je tak vysoká, že tato trestná činnost je velmi lukrativní a roh nosorožce je dražší než zlato nebo kokain. A současně se dá lehce pašovat. A riziko zjištění je velmi nízké a sankce, pokud jsou uloženy, nejsou dostatečné, aby měly odrazující uh, účinek. Toto pašování v současné době vrcholí a Evropa se stává trhem i transitním místem pro ilegální produkty divoké přírody. Je, pro zrozemí je to hrozbou rozvoje korupce a zločinecké organizace ohrožují slabé státy a ohrožují i mír a stabilitu. Abychom byli schopni zvrátit tuto situaci, musíme mnohem v širší míře politicky uznat tuto hrozbu. A musí to jít za rámec e, životního prostředí. Experti na e, celní otázky, justice, nevládní organizace, stát, všichni mají svou úlohu a váš návrh usnesení řeší celou řadu otázek a vyvolá potřebu posílené činnosti. E, řada členských států a Spojené státy americké vyhlásili, že zvýší se politické nasazení proti pašování produktů divoké přírody. A Evropská unie rozvine efektivnější postupy, pokud jde o boj s tímto nešvarem. A předložíme příští měsíc sdělení parlamentu a členským státům. A v této věci spolupracuji s dalšími komisaři, s komisařkou Malmstromovou, s komisařem Píbalksem a také chceme využít eh, nové možnosti, které existují. Chceme řešit tento problém celosvětově a efektivněji. A je třeba vyhodnotit stávající kroky v Evropské unii, abychom podpořili tyto kroky celosvětově, ale i uvnitř Evropské unie. A konečně zahájíme diskusi o budoucím přístupu Evropské unie vůči čin, po, trestné činnosti, která poš, poškozuje divokou přír, přírodu. Tedy je třeba nových myšlenek, abychom řešili poptávku a dopady na mír a stabilitu a abychom také poskytli alternativní živobytí pro ty, kteří se eh, zabývají touto trestnou činností. Musíme zkoumat eh, to, co se nepodařilo a také to, co by poskytlo efektivnější řešení. A kromě veřejné konzultace uspořádáme 10. dubna konferenci usnesení Evropského parlamentu je velmi užitečným příspěvkem pro zvýšení veřejného povědomí o významu této otázky. Komisařka Mamstrumová a já se těšíme na diskusi s vámi a s dalšími zúčastnými subjekty o potenciálních řešení, který, které zajistí, že budeme schopni se vyrovnat s bojem s touto trestnou činností efektivně. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Dostáváme se nyní k řečníkům jménem politických skupin a nejprve má na tři minuty eh, slovo eh, paní Jordan za EPP. Prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji a panu komisaři za tuto zprávu. Dnes jsme tu hovořili o e, slonech, nosorožcích, tigrech, želvách a o tom, že e, naši lidé, e, kteří trpí krizí, bych nás máme mohli vyčítat, že se ne, nezabýváme vážnými tématy, nicméně toto je vážné téma, protože tento, tento obchod s divokými zvířaty podkopává ekonomiku, stabilitu a také právní stát. Tento zločinný obchod je velice silný i v EU. Není to jenom problém třetích zemí. A o tom svědčí eh, také to, eh, kolik eh, takovýchto zvířat bylo zabaveno v rámci úmluvy CITES. Já jsem zkoumala údaje za rok 2012 a bylo zabaveno až 700, 799 799 zpráv o takovýchto zabavených předmětech. Většinou byly pro lékařské využití, potom šlo také o živé plazy a nebo o slonovinu. A Evropská unie je důležitým transitním prostorem a stejně tak také cílovou destinací. A právě proto musíme podpořit eh, efektivitu na našem evropském území a implementovat doporučení Evropské komise. K tomu potřebujeme ovšem společnou evropskou legislativu. E, já očekávám, že Evropská komise bude e, dále pracovat e, Eh, na eh, co nejvyšší koherenci eh, právních rámců ve členských státech a také nastavení sankcí na podobnou úroveň, protože nechceme, aby nějaká země byla vnímána jako příležitost pro ty obchodníky, která je výhodnější než jiné země. Musíme také vzít v úvahu špatné situace veřejných financí a proto moje frakce nepodporuje zřízení nového fondu pro tyto tyto účely. Nicméně je důležité šířit povědomí mezinárodní, na mezinárodní úrovni nad, o tomto problému. Umluva e, CITES existuje už od roku 1975 a minulý rok OSN e, prohlásila e, zločin proti divoké přírodě za stejně závažný jako drogová kriminalita to je také problém, který americká vláda a prezident Obama mají na svém pořadu jednání, ale i Evropská unie musí být aktivní na mezinárodní úrovni. Musíme se aktivně účastnit a e, pomocí oficiální rozvojové pomoci toho můžeme hodně dosáhnout. Takže e, doufejme, že toto usnesení, které má skupina podporuje, sníží úroveň této zločinnosti. E, nakonec musím říct, že není obchodu bez poptávky a proto bychom měli klást důraz na e, šíření informací, na informační kampaně, protože bez poptávky po slonovině a podobných zbožích by ten obchod neexistoval. Děkuji.

Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A nyní ve jménu politické skupiny Alien má tři a půl minuty opět slovo pan Gebrandy. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také panu komisaři za jeho odpovědi na naše otázky. Musím říci, že jsem rád. Ehm Těší mě, co pan komisař řekl. Je dobře, že komise pracuje na sdělení, že dojde k veřejným konzultacím, to zhledávám skutečně velice pozitivním, ale na můj vkus to jde příliš pomalu. E, protože mezi teď a 10. dubnem to, to jsou tři měsíce, kdy to ještě bude trvat a možná, že zahyne desetitisíce slonů. Je to nezbytně e, aktuální. O to přece jde, jak dlouho si ještě budeme moci dovolit e, tak pomalu postupovat a tak nerozhodně v tomto tématu. Samozřejmě, já chápu dobré úmysly pana komisaře Potočníka, ale musíme prostě eh, teď pře- přeřadit na vyšší rychlost eh, musíme, jiné státy jsou nám příkladem. Hillary Clinton jako ministrině zahraničí eh, dala tuto záležitost na agendu vlády Spojených států. A když se podíváme, když navštívil na eh, Afriku, tak také toto téma měl jako předmět svého projevu. Pro Afriku je to rovněž důležité. Vždyť eh, je třeba, aby Afričané pochopili, jaké důsledky to má na celý kontinent. A jak už jsem řekl, eh, tyto kriminální organizace, nejsou vůbec kontrolovatelné a kontrolované v současné době. Čili, čili, pane komisaři, musíte tuto záležitost eh, řešit daleko na hlavě. Je sice hezké, že jste s Číňany podepsali memorandum, eh, ale pan předseda Baroza by to měl diskutovat s čínským prezidentem a s premiéry v Africe, v afrických státech, všude, kde je toto téma důležité. A já mám pocit, že se ještě daleko více musíme obracet i na evropské spotřebitele. Musíme apelovat na členské státy, aby zamezili jakémukoliv ilegálnímu dovozu. A aby eh, ty výrobky, které jsou pašovány, byly spalovány, protože tak by to mělo mezinárodní účinek. Například lvy vymřely eh, v určitých částech Afriky. Eh, poslední lvy jsou ještě někde v západní Africe, čili máme tak málo, tak zoufale málo času. Čili já skutečně apeluji na komisi, aby řešila tuto otázku daleko rychleji Komise už před eh, rokem či dvěma dala výzvu členským státům a členské státy eh, tady dělají příliš málo, vůbec to nepatří do jejich priorit. Ani při vyšetřování těchto kriminálních činů, ani při přímých zásazích, aby se Evropa nestala překladištěm, jako je tomu dnes. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A jako další řečnice na půl, minut, dva a půl minuty má slovo paní Belie. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Tato ústní otázka a usnesení, o kterém dnes večer jednáme a budeme tento týden hlasovat, snad velkou většinou je výzvou a politickou odpovědí na mezinárodní problém, který je stále rostoucí a stále více významný. Omlouvám se, říká pan předseda, můžete také zpomalit. Upašování fauny a flory je čtvrtým druhem nelegálního obchodu po pašování eh, po s lidmi a pašování zbraní a drog. A tento typ kriminality přináší 26 miliard euro ročně. Dvě třetiny lesních slonů bylo zabito v letech 2002-2012 eh, kvůli slonovině a vražda 100 slonů v Kamerunu těžce ozbrojenými bandami ilustruje tuto situaci. Během posledního desetiletí jsou zločinecké skupiny stále agresivnější. Peří ptáků, krunýře, želv a kůže tygrů, nic, ničeho nejsou zvířata ušetřena. A to vše také zasahuje biodiverzitu, zasahuje to státní zprávu, integritu populací i států. A studie ukazují, že tyto, tento zločin přispívá k praní špinavých peněz, korupci, nákupu zbraní a fungování teroristických a rebelských skupin. Přes tisíc mrtvých zaznamenávají různé ekologické hlídky a další skupiny populace, které se staví proti tomuto. A je to skutečně nicméně než eh, hrozba pro mír a stabilitu. Interpol a další instance žádají po všech policejních složkách světa, aby bojovali proti ohrožení životního prostředí, aby státy posílili svou legislativu a uplatňovali tvrdé sankce proti těmto zločenským sítím. A pokud útoky proti životnímu prostředí a útoky proti biodiverzitě nedojmou dostatečně mezinárodní společenství na začátku roku 2014. Věci se musí tedy změnit. Evropská, evropské území je prvotní transitní oblastí a Evropský parlament se postavil člen ke své odpovědnosti. To je předmětem našeho usnesení. Evropská unie musí mít eh, efektivní nástroje a členské státy musí harmonizovat svou legislativu a posílit také celní zprávu je třeba to zařadit na, jako prioritu EU. Máme nulovou toleranci vůči této hrozbě. Kriminalita, která souvisí s divokými druhy. Merci beaucoup. Děkuji, paní kolegyně. Dalším řečníkem, který bude mít dvě minuty, je jménem ECR paní Gerling, prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že jménem své politické skupiny vítám toto usnesení. Zločin proti divoké přírodě je samozřejmě strašlivou aktivitou a e, jako celá řada je, je to jeden z mnoha problémů, kterými se musíme zabývat e, ilegální vybíjení ohrožených druhů, jako jsou sloni a nosorožci, se dostávají do nadpisů novin. Občané jsou pobouřeni, ale nesmíme zapomínat i na další e, menší druhy které nejsou o nic méně důležité. Jde o složité a e, dalekosáhlé usnesení, které se zabývá všemi aspekty problému, ale já teď nemůžu zabíhat do podrobností. Chtěla bych jen říci, že moje skupina bude hlasovat pro usnesení. Nicméně chtěla bych zmínit e, pár oblastí, e, které dělají mé skupině trochu starosti. Za prvé jde tu o tu výzvu k harmonizaci práva a společným sankcím. Podle mě by bylo špatně klást velký důraz na tento přístup, protože e, něco takového se nebude, nebude snadno